návrzích. Podle pořadu jednání nás nyní čeká otázka k ústnímu zodpovězení podpora demokratických procesů v rámci vnějších vztahů. Nejdříve autorky otázky a nejdříve paní Hautala. Tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem opravdu ráda, že vidím, že za švédského předsednictví Švédsko opravdu chtělo z demokracie v rámci vnějších vztahů udělat tak závažnou otázkou. Já tady chci zdůraznit, že demokracie a lidská práva jsou neoddělitelné, jdou ruku v ruce. A to vidíme také v různých definicích, které získává demokracie. A také chci upozornit na to, že Spojené národy se pokusili o definici demokracie s tím, že tam zařadili právě celý soupis prvků, který se týká pluralitních politických režimů až po princip eh, právního státu, mm, svobody médií, svobody tisku. A průřezem toho vidíme, že demokracie a eh, toto je všechno neoddělitelné také máme dlouhou tradici v našem parlamentu pro podporu demokracii. Máme tu politiku rozvoje, politiku bezpečnosti, eh, politiku boje proti případným hrozbám. Jsou to tedy věci, které vytvářejí celou škálu nástrojů a mezi ně můžeme zařadit třeba i sledování voleb na různých místech na mezinárodní pozici. Musíme také přemýšlet o opatřeních, která mohou mít negativní dopady. A chci e, upozornit pana a pana ministra na následující věc, vnější vztahy a e, práce e, rady Rady tedy pro zahraniční záležitosti, třeba v oblasti věci Uzbekistánu. Její reakce to by nevydalo nejlepší signál, protože ta reakce nebyla adekvátní, nereagovala na požadavky EU na vytvoření nezávislého vztahu k událostem, které byly velmi uh, Eh, tragické, které se staly v Adidžánu. A já bych opravdu ráda věděla, jaká jsou stanoviska ministrů k této věci. Jak tedy podporovat demokracii, když některé státy by se chtěli bránit zákazu vývozu zbraní. Demokracie není žádný vývozní artikl, to je jasné, není to nic, co by takto mohlo probíhat v zahraničních eh, v mezinárodních vztazích. Dále bych hovořila o občanské společnosti, protože ona je ta, přes kterou se demokracie rozvíjí, v ní vlastně koření. A chci také připomenout, že Rusko je partner, který velmi systematicky svým způsobem eh, potírá občanskou společnost a popírá ji. A my nemůžeme odmítnout dialog, jako je to v případě této země. A chci také říct, že pomoc demokracii by měla být na vyšší úrovni, na vyšší politické úrovni ve vnějších stazích EU. Potřebujeme více zdrojů, potřebujeme, aby finanční nástroje pro demokracii byly větší, protože zatím je to příliš málo a potřebujeme více. Slovo má nyní paní Joli, dvě minuty třicet. Merci. Děkuji. Paní předsedkyně, paní předsedkyně rady, pane komisaři, milí kolegové, demokracie a lidská práva jsou úzce propojeny. Dodržování lidských práv a základních svobod nakonec infine umožní uznávat demokratický režim. Čili my musíme se řídit radou rady v tom smyslu, že EU musí mít eh, koherentnější politiku v budování demokracie, protože dosavadní kroky byly opravdu nedostatečné. Izraelsko-palestinský konflikt je toho jasným příkladem. Mise, která měla sledovat v roce 2006 palestinské volby, uznala legitimitu výsledků, EU a členské státy se rozhodly bojkotovat vládu, která vzešla z těchto voleb. Tím se tato vláda dostávala do úzkých. Čili kredibilita Evropské unie musí být taková, aby její vlastní rozhodnutí nešla proti principům, které hájí jsou státy, které nechtějí podpořit zprávu Goldstona, přičemž závěry jsou jasné a vyrovnané. A pokud ji nepodpoříme všichni, pokud ji tedy podpoříme všichni, bude to krok k míru. A to je to, co velké mocnosti v současné době ničí, protože nemají dost odvahy, dost věrnosti vůči svým vlastním hodnotám. Organizovat pozorovací volební mise nestačí. Hlavně když posléze odmítáme uznat výsledky. Je opravdu potřeba pracovat koherentně, mít globální přístup k těmto otázkám. Rada by měla rychle přijmout akční program v tomto smyslu s opravdovou strategií směřující k lidským právům, která by pracovala na všech úrovních Unie. Musíme jasně vyslovit naše priority a konkrétně je zařadit do všech našich nástrojů ať už jde o vnější vztahy, rozvoj lidské eh, práva. Unie pozoruje volby, aby se ujistila, že je respektovaná politická demokracie a jaké jsou naše vlastně nároky, co se týče zavedení nezávislé justice nebo transparentních institucí vůči občanům je to určité vágno, takové umělé vágno okolo těch lidských práv a někdy je to kontraproduktivní. Takže to musíme vyjasnit, abychom se ujistili, že základní práva jsou skutečně brána více v potaz. Děkuji. Nyní za radu má slovo paní Malmström. i eus konsensus för utveckling definieras begreppet fattigdom Mnohokrát děkuji. A pokud jde o e, rozvoj, e, často definujeme chudobu e, multidimenzionálním způsobem. Je jasné, že svoboda bez demokracie nemůže existovat. Neexistuje také žádná e, demokracie bez míru. Tyto pojmy spolu úzce souvisí. Potřebujeme rámec pro to, abychom e, mohli budovat ve světě demokracii. Děkuji Evropskému parlamentu za podporu při mé práci. Já jsem strávila sedm let jako poslankyně a vím, jak moc se parlament zasazuje o budování demokracie a v rámci vnějších vztahů Evropské unie. Tato iniciativa a byla zahájena již českým předsednictvím. A touto iniciativou se zabývala už kolegyně Gunilla Carlson. Tato iniciativa vychází z toho, že eh, výstavba demokracie je klíčovým faktorem ve spolupráci s rozvojovými zeměmi, ale také ve spolupráci v rámci bezpečnostní politiky. Chceme jít ale ještě dál, chceme být globálním hráčem se sedmi, 27 členskými státy. Evropská unie je jedním z nejdůležitějších faktorů, pokud jde o rozvoj demokracie ve vnějších vztazích Evropské unie. Doufáme, že naše iniciativy mohou být také určitou pobídkou pro naše partnery ve světě. Chceme samozřejmě také vytvořit pragmatickou iniciativu. Chceme zajistit, že, vy, že budeme využívat efektivním způsobem všechny nástroje, které máme v rámci politických institucí Evropské unie. Nezačínáme na zeleném poli. Už jsme udělali mnoho kroků. Máme zkušenosti a z různých oblastí, z různých oblastí zahraniční politiky. A velmi důležité jsou naše vztahy s azijskými zeměmi i se zeměmi východního bloku tyto vztahy eh, představují část zahraniční strategie Evropské unie. Samozřejmě je ale možné dělat více, můžeme také věci dělat lépe. Potřebujeme politický rámec, potřebujeme nástroje. A v současné době existují různé nástroje, které fungují paralelně a které se navzájem koordinují. A jejich koordinace posiluje jejich fungování. A na těchto nástrojích závisí také důvěryhodnost naší práce. Je nutné, abychom měli nové nástroje. Pokud je nebudeme schopni nalézt, mohli bychom narušit současný vývoj jak můžeme využívat efektivním způsobem současné nástroje. To je také důležitá otázka. Víme, že už máme některé dobré zkušenosti, například naše angažma eh, na západním Balkáně. A toto angažmá zahrnuje jak druhý, tak třetí pilíř a to znamená, že se nám zde skutečně podařilo vytvořit dobrý základ pro demokracii na západním Balkáně. Tímto vytváříme také eh, lepší soudržnost mezi jednotlivými nástroji Evropské unie. Eh, musíme ale být skromní, eh, stojíme před obrovskými výzvami. Vím, že v současné době existují obavy týkající se toho, že se do rozvojové pomoci zahnují také nové aspekty. Často hovoříme se svými partnery o lidských právech a demokracii. Zároveň existují odpovídající iniciativy. Vycházíme z toho, co už začalo dělat české předsednictví. Tehdy se konala konference k rozvoji demokracie. A máme k dispozici velice zajímavou zprávu Mezinárodního institutu pro demokracii a volební pomoc. V této studii existují velice zajímavá zjištění. A ukazuje se, že proces budování demokracie již dosáhl mnohých cílů. Otázka demokracie úzce souvisí s otázkou lidských práv a práce v těchto dvou oblastech a plyne paralelně, ale i společně. Doufáme, že již v listopadu bude možné přijmout odpovídající návrhy. A také doufáme, že budeme mít k dispozici hlubší analýzy, abychom mohli podporovat budování demokracie v jednotlivých zemích. Je třeba, aby naše partnerství se zeměmi vycházelo ze vzájemného dialogu a demokracie by, mělo být, by měla být samostatným tématem při vyjednávání s našimi partnery. Evropská unie podporuje volby na mnoha místech ve světě. Je nám jasné, že je nutné neustále podporovat eh, politický vývoj v některých problematických zemích. Je třeba mít pozorovatele před volbami, ale také eh, během celého volebního období. Já Chci poukázat na to, jak důležitou roli zde hraje Evropský parlament, stejně tak jako národní parlamenty. Hrajou velmi důležitou roli v budování demokracie. A této příležitosti je nutné využít. Doufejme, že Lisabonská smlouva brzy vstoupí v platnost a to bude znamenat, že budeme mít efektivnější Evropskou unii a bude to také znamenat, že Evropa bude moci vystupovat na globálním poli jako silnější hráč. Zahraniční politika Evropské unie bude také lépe koordinována a rovněž bude koordinována práce Rady a Komise lepším způsobem. A počítáme s tím, že Evropská unie tak bude moci podporovat budování demokracie v různých částech světa ještě lepším způsobem demokratický stát, právní stát, který zajišťuje práva svých občanů, je úspěšným státem. Pokud se ale takto vláda nechová, poté ztrácí, pod, ztrácí podporu svých občanů. Chtěla bych poděkovat poslancům Evropského parlamentu za tlak, který a, a činí na politické úrovni. A, Evropský parlament je v kontaktu s jinými parlamenty a často funguje eh, jako dohled eh, v předvolebních obdobích eh, v mnoha zemích. Doufám, že v tom Evropský parlament bude i nadále pokračovat. Děkuji, paní Wallström. Nevidím panu, pana Sala Franka, takže jako další má slovo za Progresivní alianci socialistů a demokratů v Evropském parlamentu slovo paní Veronique de Kaiser. Děkuji, paní předsedkyně. Jak dostat demokracii mezi lid tím, že se opřeme o občanskou společnost, tím, že budeme bojovat proti chudobě, exkluzi za práva žen? Demokracii nevybojujeme bombami a tanky, když některé státy mají tento pocit. Samozřejmě, že tato úloha bojovníka za demokracii není vždycky vděčná. A dnes vlastně tento boj se podobá jakoby novorozenci, ale je slibný. Jsou tady možné projekty bez podpory vlád? Ne, to je důležité, ale je pravda, že tento nástroj má zároveň velmi omezený rozpočet třeba pro financování volebních misí. To jsou zásadní mise, které za těch pár desítek let už potvrdily svou pozici a my jako parlament musíme požadovat více prostředků, také větší monitoring, děkuji vám, paní ministrině, ale také větší si soulad jednotlivých akcí a tady opravdu podporuji slova paní Žoli, která se týkala některých našich misí. Protože jestliže některá země si zvolí volbami klasickými, nemůžeme to potom spochybňovat, protože potom to vede k velkým konfliktům a proto je tak důležité podporovat rozvoj vnějších vztahů v tomto smyslu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Two minutes, please. Pan Gerns, dvě minuty. Jsou, pane předsedo, demokracie bez svobod? Ne. Jsou svobody bez práva? Ne. Takže tím se dostáváme k pojmu lidských práv v naší diskusi. A myslím si, že pan Kinabe na to odpověděl takto. Ten, kdo žije v absolutní svobodě, nemá, eh, pardon, v chudobě nemá svobodu, protože si nemůže vlastně zvolat, zvolit. Takže tady máme úzkou korelaci mezi svobodou, demokracií a lidskými právy. A je tu spousta referencí v základních dokumentech, které tu jsou, které jsou podepisovány mezi EU a třetími zeměmi. První je umluva z Kotonu, kde se odkazuje na lidské práva a demokracii v rámci politického dialogu se zeměmi AKT a podobně je tu určitá inteligentní podmíněnost, která je základem. A toto konstatování nás vede k závěru, že demokracie není základem rozvoje, ale spíše výsledkem. A partnerství mezi EU a třetími zeměmi to musí prokázat. E, nemůžeme pokročit bez určitého cílení, ale také ne bez trpělivosti protože jsou tu země, které jsou na cestě k demokracii a EU musí udělat vše pro podporu takového procesu bojem proti chudobě, kodifikací lidských práv, podporou vyšších eh, demokratických principů a, a právního státu. Tak to činila i v minulosti a přes všechny kritiky, které tady teď zazněly a které v podstatě sdílím, jsem přesvědčen, že to, co se prosadilo v minulosti, by mělo pomoci i našim budoucím akcím. Děkuji. Merci. Is... Dalším mluvčím je Richard Hovit. Richard Hovit, prosím, z minutu. Děkuji, pane předsedo. Demokratizace je mírový rozvoj politiky a rozvoj společnosti, jakož i ohled na lidská práce, práva. Podpora demokracie je součástí naší zahraniční politiky, která směřuje i ke snižování chudoby a proto jsem eh, rád, že se zde vyzývá, abychom našli určit k tomu, abychom našli konsensus k této demokratizaci a chci k tomu pogratulovat i Eh, švédskému předsednictvím. Demokratizace by měla procházet všemi politikami EU ve třetí, ke třetím eh, zemím. Já se, mně se nelíbí, že reformisté jsou proti odstavci 10, eh, protože to vyjadřuje vlastně určitý postoj, který je v tom, že můžeme něco jiného dělat a něco jiného říkat. Budování demokracie není jenom o volbách, je to vytváření pluralismu pluralistické občanské společnosti a my bychom měli financovat neziskové organizace, měli bychom měli podpořit inkluzi marginalizovaných skupin, eh, svobodu slova, svobodu združování, posilovat politické uspořádání a strany. To je eh, celkově podpora občanské společnosti. <laughs> Děkuji panu Houtovi a nyní spontánní řečníci paní Ambikieny, prosím. Madam... Pane pře- předsedo, kolegové, já bych chtěla zmínit otázku budování demokracie ve vztahu k našim východním e, sousedům. V posledních letech jsme zaznamenali určitou stagnaci i regresi, co se týče demokratických standardů v těchto zemích. Demokracie v e, Gruzii a Moldávii jsou velký, velkým velkou obavou. Dobře fungující, a to zdůrazňuji, dobře fungující občanská společnost zde není přítomna. Není přítomna u těch našich východních sousedů. Chci poděkovat švédskému předsednictví za eh, spoluiniciaci východního partnerství. Tato politika může přitáhnout naše východní sousedy blíže k EU, ale v mnoha eh, aspektech toto východní partnerství rozhodnutí nemotivuje tyto země, aby se skutečně pustili do bolestných reform. A moje otázka je, jaké je stanovisko rady v tomto ohledu. Jinými slovy, co se připravuje? Chcete řešit tyto věci razantněji tak, aby demokracie v těchto i e, dalších e, e, velmi problematických regionech byla posílena. Děkuji, paní Hautala. Další otázka, prosím. Thank you. Um, eh, niin, arvoisa puhemies, haluaisin vielä rouva Malmström... Eh, pane předsedo, já bych se ještě chtěla zeptat eh, paní Malström na následující věc. Jedna z našich slabin tady v Unii, podle mého názoru, v té naší snaze ve prospěch demokracii, to jsou možná dvě věci. Jednak členské státy mají vlastně občas eh, takové protikladné názory. Tady jsem zmiňovala třeba zákazy vývozu zbraní směrem k Uzbekistánu. Jak by tedy bylo možné tady nastavit společnou politiku? A Uzbekistán, to je druhý, druhý příklad, eh, je zářným příkladem který vlastně říká, my máte vlastně svoje vlastní nedostatky, vy nám nemáte co kázat o demokracii. Jak tedy se vyhnout tomuto dvojímu eh, jazyku? Protože my často z hlediska ostatních neděláme dost a nejdeme jedním směrem, takže možná bychom se mohli podívat na toto hledisko demokracie. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo by se rád vyjádřil k této tematice. Pokud tomu tak není, tak poprosím paní eh, Malstrem, aby odpověděla na otázku. Ano, tak til, ehm, Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji také všem poslancům za to, že se tak angažují v této otázce. Je velice důležité, Eh, řešit otázku demokracie také s ohledem na zahraniční politiku. Je to nesmírně důležité především teď v ekonomické krizi. Je podstatné, abychom na tuto dimenzi nezapomněli. A krize postihla mnoho rozvojových zemí a recese vede k sociálním nepokojům a k nespokojenosti. Bez demokratických institucí to může vést k velkým problémům. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby existovaly dobré demokratické instituce a silná občanská společnost. Pokud jde o východní partnerství, eh, to je velice důležitý nástroj pro posilování demokracie a my na tom velice tvrdě pracujeme. A připravujeme na prosinec eh, schůzi ministrů eh, zahraničí a tou otázkou se budeme skutečně hodně zabývat. Jedná se totiž o přímé sousedství s těmito zeměmi. Pokud jde o otázku Uzbekistánu, to je samozřejmě velice obtížná otázka. Lidská práva jsou v této zemi porušována. A v současné době ale neexistuje jednohlasnost v radě. A máme ale v zásadě společný cíl, ten formulujeme společným způsobem. Doufáme, že se budeme moci silněji a více angažovat a chceme se tímto tématem nadále zabývat. A chceme si udělat jasno v tom, jaké vztahy chceme mít s Uzbekistánem. Existují asi i jiné možnosti, které by fungovaly lépe než embargo na zbraně. To je spíše určité symbolické opatření. Ale v každém případě k tomu potřebujeme jednohlasnost v radě a tu nemáme k dispozici. Evropská unie musí samozřejmě vystupovat důvěryhodně ve chvíli, kdy hovoříme o lidských právech a demokracii. To znamená, že musíme být silní, ale i uvnitř. Existují samozřejmě nedostatky, existují me mezery. A z tohoto důvodu musíme neustále pracovat na tom, abychom i vůči vnějšímu světu byli důvěryhodní. Mnohokrát děkuji za tuto diskuzi a děkuji také za usnesení, které mi připadá vynikající. A skutečně odráží to, co si švédské předsednictví představuje. Doufejme, že o tom budeme moci dále jednat v prosinci v rámci Evropské rady a těšíme se na další spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji. Uzavíráme debatu k, této, k tomuto bodu pořadu jednání. None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 Přejdeme tedy k dalšímu bodu a pořadu jednání, což jsou otázky na komisi.